Ladies and gentlemen, welcome and let us Dámy a pánové, před námi je teď bod číslo 10, což je prezentace studie s názvem Umělá inteligence a občanské právo, eh, eh, pravidla odpovědnosti pro drony a eh, příslušný odbor Evropské komise pro práva občanů a ústavní záležitosti na e, naš, žádost našeho výboru, tedy nechal vypracovat tuto studii. A tato studie analyzuje legislativu evropskou a národní legislativy ohledně regulace dronů pro civilní užití a v probírá, jakým způsobem jsou drony definovány, klasifikovány, zdali je požadována certifikace, registrace, jak se daří rozdělit odpovědnost a zároveň se e, a e, také e, nutnou povinnou, povinné pojištění. Chtěl bych tady přivítat Andreu Bertolini, která je Eh, která vyučuje soukromé právo na eh, ústavu Dirpolis, eh, Scuola Superiore Santa, Santa Anna v Pize a je také profesorkou soukromého práva na univerzitě v Pize a Andrá teď tedy má slovo. Děkuji. Tato studie se zabývá identifikací hlavních témat, eh, které se objevují kolem otázek certifikace dronů pro civilní užití a také kolem otázek spojených s odpovědností, hmotnou odpovědností a eh, pojištěním. Já se budu tedy stručně ve své prezentaci zabývat cíly studie, metodologií a pak se budu zabývat definicemi pro klasifikaci dronů, které jsou využívány v legislativě Evropské unie, ve Spojených státech a také v legislativě členských zemí. Pak se budu zabývat odpovědností, pojišťováním a v závěru si dovolím učinit některá doporučení. Takže cíle studie. Jde o takový přehled definicí a klasifikací dronů napříč členskými státy a v evropské právním eh, prostředí a eh, identifikuje tedy eh, hlavní, hlavní dokumenty. Využívá komparativní aspekty a analyzuje je v souvislosti s legislativou členských států. Proč jsou definice významné? Definice jsou významné proto, protože definují, co je regulováno, ale v tomto specifickém případě jsou rovněž významné proto, že pomož, umožňují identifikace požadavků na klasifikaci, e, protože drony musí být klasifikovány různým způsobem a jsou potom různým způsobem regulovány právě podle této klasifikace. Takže nejprve evropská legislativa a klasifikace. E, Evropská unie v nařízení 2018 RCA 1139 definuje e, tedy e, takovéto drony jako letadla, která jsou řízena bezpilotově. A to vlastně také zahrnuje modely letadel. Eh, takže jsou tady buď eh, tedy autonomně řízená letadla či dálkově řízená eh, letadla. A nařízení rovněž zahrnuje eh, definici celkové eh, celkových nebezpečí, které je hlavním eh, počátkem nebo hlavním důvodem k té další klasifikace. Takže tady není o nějakou klasifikaci, která by byla založena na množství, jako v řadě případů členských států či spojených států, ale e, vnímají se tady některé velmi relevantní rizikové faktory. Například e, e, knění do soukromí a to se tedy také zkoumá. Na úrovni členských států jsou def, drony definovány různým způsobem. Já jsem ve své zprávě uvedl takovou tabulku, která vám e, ukazuje ta hlavní kritéria pro definici Eh, definice. My teď nemáme čas se tím dopodrobna zabývat, ale členské státy hlavně klasifikují drony podle váhy. Takže to, co dělá evropská legislativa, je v tomto směru takové jako jemnější, eh, důslednější, protože, těch, eh, protože se nezabývá pouze jedním aspektem, a to váhou. Ve Spojených státech jsou to tedy letadla, či, eh, které mohou fungovat bez lidského faktoru. Takže ve Spojených státech vlastně eh, to hlavně závisí na tom, že v tom letadle není lidská bytost a už se tam nebere eh, v úvahu explicitně autonomní řízení či zdálkové řízení, tam se to tímto způsobem nerozlišuje. Takže váha a funkce. Eh, velikost, tam eh, se dělá ta diferenciace a rovněž například eh, podle funkce, ať už se tedy drony používají z důvodů rekreačních, obchodních či důvodů veřejných. Tato diferenciace má také svůj význam podle amerických právních norem. Takže Eh, jak jsem řekl, ve Spojených státech se drony klasifikují především podle váhy, ale není to jediné relevantní kritérium, protože, jak jsem řekl, drony, eh, tak jak se vyvinuly do své současné podoby, mohou představovat i další rizika, eh, než to, že mohou, dejme tomu, spadnout na zem a někoho zranit. to, co evropské nařízení v tomto směru poskytuje, je uspokojivější, dává to větší smysl a je to koherentnější eh, právní norma než právní norma ohledně dronů ve většině členských států. Umožňuje takovou eh, citlivější diferenciaci eh, toho nebezpečí, které sebou užívání dronů eh, nese. Různá rizika by tedy měla být vnímána, měla eh, by být hodnocena, měla by být podkladem pro různé klasifikace, takže standardy bezpečnosti, eh, které musí ty drony splňovat, aby mohly být prodávány na evropském trhu. Pak jsou tady různé registrační požadavky a požadavky také na pojištění. To by ovšem nemělo eh, do, určovat ta nejlepší pravidla ohledně eh, odpovědnosti komerční či nekomerční užití dronu na druhé straně může být e, důležité pro to, abychom definovali určitá pravidla e, ohledně odpovědnosti. Takže pokud operátor nezajistí e, bezpečnost fungování dronů, Safety of Drones Operation, e, tak je operátor poháněn tedy k nápravě. A to je velmi široce koncipováno a není to dále specifikováno. E, zároveň jsou tady další relevantní principy, je tady e, příslušná směrnice o odpovědnosti, která se aplikuje na všechny výrobky prodávané na evropském trhu. A pak je tu také nařízení o pojištění pro civilní letectví z roku 2004, e, které stanovuje ty základní parametry Eh, klasifikací pro pojištění dronu. To je tedy ta příslušná legislativa Evropské unie, která se vztahuje ke dronům a která se používá proto, aby se určila eh, hmotná odpovědnost té či oné strany při používání dronu. Jak jsem řekl, to nařízení se nezabývá specificky otázkou odpovědnosti a proto je tady vlastně velké manevrovací pole pro eh, vnitrostátní právní úpravu. Nicméně nicméně identifikuje operátora dronů. Může to být fyzická osoba, může to být podnik, firma, která vlastně uvede ten dron v chod, eh, užívá, nechá eh, způsobí jeho užívání a to vlastně dává do značné míry smysl a do značné míry je to také podobné eh, řešení, které přijala celá řada členských států odpovědnost. Členské státy vlastně e, upravují jako takové prodloužení stávající hmotné odpovědnosti v civilním letectví, což ovšem není vždy úplně správné, či nedává to úplně smysl, protože ty situace jsou odlišné, ale je pochopitelné, proč členské státy šly touto cestou rozšířením Eh, té odpovědnosti pro civilní letectvo. Většina členských států má eh, takováto pravidla, to znamená, jedna strana je eh, odpovědná. Není tady prostě požadavek prokázat to pochybení pro získání kompenzace, takže ve většině členských států rovněž se eh, předkládá požadavek na eh, pojistné krytí, je tam povinné eh, pojištění. Občas toto závisí na tom, zdali jsou drony užívány komerčně, či to užití je nekomerční. Já jsem chtěl ve své studii ukázat, že velmi zřetelně většina českých států, které jsou tady v oranžovém, jsou vlastně Eh, v, do tohoto zahrnuty, zatímco eh, Spojené eh, království, Česká republika a Irsko stále ještě vnímají pilota jako hlavní odpovědnou osobu. Je tedy třeba prokázat pochybení v těchto třech zemích Odlišnost je tedy zcela zásadní teoreticky, ale i v praxi, protože některá pravidla velmi zjednodušují postavení těch poškozených. Pilot je tedy tou stranou, která je velmi propojená s fungováním dronu, ale asi není v nejlepší Eh, v nejlepší pozici pro to, aby poskytl očkodnění případným eh, poškozeným. A také tady může být více pilotů, kteří, eh, kteří operují jedním dronem, především tam, kde se jedná o komerční užití. Operátor je velmi eh, snadněji identifikovatelný, protože typické, že dron má prostě jednoho operátora. Ve Spojených státech není odpovědnost regulována eh, na federální úrovni jako jiné aspekty, například certifikace, a je to tedy ponecháno na jednotlivých státech Unie a e, pro malé drony se nicméně definují e, piloti jako odpovědná strana. To znamená, e, už jsem ale řekl, že pro prostě poskytnutí odškodnění není ten pilot nejlepším Eh, osobou. Eh, každopádně by měl pilot eh, zhodnotit své pojistné krytí, ale podle mne se nejedná o postačující opatření. Pokud tedy chceme zhodnotit toto celko, tento celkový obrázek obecněji, tak si myslím, že bychom mohli uzavřít, že z hlediska řízení rizik tak by měla být odpovědnost přiklepnuta té straně, která je nejlépe E, prostě vybavena k tomu, aby to řešila. Musí tady být jasná pravidla a především e, je třeba si uvědomit, že to je operátor, který je nejlépe postaven k tomu, aby e, řídil, aby prostě nějakým způsobem řídil ta rizika, i když přímo třeba neoperuje s tím dronem. V této perspektivě e, tedy jsou legislativy Unie a členských států přiměřené v tom smyslu, že jdou cestou pravidel pro určení odpovědnost, ale regulace něčeho takového na unijní úrovni je samozřejmě lepší. Dával bych tomu přednost, protože jinak jsou ty přístupy rozčleněné, fragmentované. Já jsem se tady pokusil ukázat, jak pravidla odpovědnosti také Eh, jsou velmi těsně spjata s eh, druhy technologie. Máme tady různá pravidla odpovědnosti v členských státech, eh, tam potom to někdy vede k alternativním technologickým řešením, což zase ještě více tříští ten trh a to vlastně i po té stránce dejme tomu, produktů a ne pouze, ne pouze právní. Takže je také e, vlastně toto další, další důvod pro e, preferenci e, řešení na unijní úrovni než na sta- úrovni členských států. Ohledně klasifikace dronů, tak to by mělo vycházet z rizik, z možných rizik to, eh, co eh, nařízení v roce 2018 eh, zavedlo na unijní úrovni, je velmi přiměřené. Ty požadavky, které jsou tam stanoveny, to je opravdu velmi dobře odvedená práce. Všechny drony by ovšem měly být registrovány. Proč? No, protože požadavky na registraci by mohly být velmi užitečné při identifikaci majitele dronu a operátora. Eh, takže na úrovni eh, Spojených států je toto vyřešeno způsobem, který bych velmi doporučoval. 250 gramů je ta hranice. Všechny drony nad 250 gramů musí být registrovány a samozřejmě pro ty velké drony, které mají, dejme tomu, 25 kg, tam už jsou ta pravidla registrace velmi přísná. Ale od těch 250 gramů je to povinné. To dává smysl, protože majitel je identifikován, operátor je identifikován. Co se týče té hmotné odpovědnosti. Můj závěr je takový, že bychom opravdu měli Eh, skoncovat s tím, co nazývám fault-based rules, to znamená pravidla založená na prokázání viny či chyby, E, kde, a měli bychom jít tou cestou, kterou tedy už teď adoptovala většina unijních e, členských států. Měli bychom rovněž identifikovat stranu, která je prima facie odpovědná. To znamená, že bychom měli vlastně mít ten přístup jednoho kontaktního místa, protože může být odpovědno více e, stran, může to být podle směrnice odpovědnosti výrobce, operátor, Eh, pilot a strana, která žádá očkotnění, by neměla mít před sebou ten obrovský úkol identifikovat toho správného, eh, tu správnou stranu, která je povinna jí škodu nahradit. Takže eh, postupně po kompenzaci by měla tato strana, dejme tomu, po té, co Eh, odškodní toho poškozeného, tak by se mohla obrátit eh, vlastně a snažit se o eh, nějaké o, nějaký opravný prostředek vzhledem k těm dalším možným odpovědným stranám operátor je vlastně ta strana, která je nejlépe uspůsobená k tomu, aby kompenzaci zajistila. Pokud eh, bereme v úvahu drony, které jsou operovány pro nekomerční užití, tak takováto strana může být také identifikována v tom majiteli spíš než operátorovi. A co se týče pojištění, tak je doporučení hodné, aby vlastně tady všechny drony byly pokryty E, pojištěním třetí strany. Zatím to není na evropské úrovni e, takto pojato, protože e, nařízení o pojištění, o kterém jsem se již zmínil, nevyžaduje pojištění dronů malé velikosti, ale nedává to velký smysl a navíc to vlastně vy, z toho vyplývá fragmentovaný stav situace napříč členskými zeměmi. Požadavky na pojištění by samozřejmě měly zohlednit celkové riziko riziko toho dronu. Co tím chci říci? Nařízení z roku 2018 stanovuje, že nejde pouze o velikost dronu, ale také o případné narušení e, určitých dalších práv. E, může tam být třeba umístěná kamera, můžou tam být umístěny nějaká, nějaká, nějaká nahrávací zařízení a tak dále. Takže toto je třeba zohlednit a podle toho je také e, třeba definovat eh, tu, ten typ pojištění eh, jak jsem řekl, tak by vlastně všechny drony měly být eh, pokryty tímto typem pojištění, takzvanou third party insurance. A jestli komerční nebo nekomerční, to tady nehraje roli. I nekomerční dron může být velmi nebezpečný v tom smyslu, že může představovat hrozbu soukromí jednotlivců je to velké riziko a v tomto ohledu je tedy nutné koordinovat stávající unijní legislativu, nařízení z roku 2018 a nařízení o pojištění z roku 2004. Tady je nedostatek koordinace mezi těmito dvěma právními nástroji. A ohledně odškodnění poškozených, tak tady se vícekrát zdůraznilo nutnost určitého eh, kompenzačního fondu, který by mohl fungovat pro drony tak, jak funguje v současné době automobily. To znamená, že všichni, kteří si koupí dron, by mohli, nejme eh, tomu určité procento té původní ceny, eh, dát do fondu, který by potom, z kterého by se pak vyplácela ta odškodnění. A to především eh, u těch eh, eh, dronů, které nemají vlastně pojištění jako povinnost. A zase, jak už jsem řekl, úloha Evropy v těchto věcech je velmi zásadní, je velmi relevantní nejenom proto, že tady vlastně bude možno regulovat tu odpovědnost a drony na unijní úrovni, ale ono to vlastně zabrání e, fragmentaci vyplývající z těch různorodých právních úprav a pravidla eh, ohledně odpovědnosti také determinují tu technologii. A pokud je tomu tak, tak my prostě nechceme fragmentovat i eh, vlastně nástup té technologie, která se objevuje a bude objevovat na evropském trhu. Děkuji vám za pozornost. Máš profesor? No, děkuji vám, pane profesore. A ptám se, zda eh, některý člen má otázku zejména paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Andreo, za tuto prezentaci. E, mě tady zaskočily některé věci. Můžete říct si jasně, říkáte, že to je nová klasifikace od roku 2018 na evropské úrovni a členské státy nemají rozdíl z hlediska hmotnosti ale jen z celkového eh, nebezpečí. Znamená to, že členské státy by měly změnit svá pravidla, protože tady je nová evropská klasifikace, nebo mezi tím není žádná návaznost tou evropskou klasifikací a pravidly v členských státech? To je moje první otázka. A má druhá otázka. Vy jste pro registraci všech, všech typů dronů. A já mám eh, vnuky, kteří by chtěli k Vánocům dron. A i když to bude hračka, měla bych to registrovat. A má třetí otázka je otázka odpovědnosti za škodu. Eh, podle směrnice o eh, tomto ručení za, nebo odpovědnosti za škody Eh, například eh, tedy operátor by byl odpovědný za porušení soukromí. To není totéž jako nějaká škoda způsobená nějakým defektem nebo, nebo nějakým narušením Nebo jsem to třeba dobře nepochopila? Já se pokusím. Ano tak nejjednodušší je ta otázka registrace. Registrace by ano, ve Spojených státech každý dron na 250 gramů musí být registrován. A my bychom to mohli udělat také tak. Ano, jistě bychom vyloučili drony jako hračky, eh, drony pro rekreační eh, eh, účely z velmi malých rozměrů. Já myslím, že to může být vyřešeno jednoduše. V USA tady takováto registrace probíhá online. Když si koupíte hračku nebo něco, co eh, má třeba 400 gramů, tak to můžete během 10 minut velice snadno online registrovat. Ale pokud je o velmi velké drony, tak samozřejmě ta registrace už je trochu složitější. A, mm, takže ta další otázka se týkala ano, členské státy. Ehm, a tady ta návaznost, to je prostě nařízení, to znamená, že to okamžitě platí ve všech členských státech a koordinace mezi regulací a předpisy v členských státech to je trošku složitější. My bychom se museli podívat na ty konkrétní předpisy v tom členském státě, ale jestliže jsou požadavky jiné, tak eh, vlastně přece jenom ta evropské, to evropské nařízení má přednost před vnitrostátní eh, legislativou. Můžeme konstatovat, že to je eh, věc, která na evropské úrovni má smysl. Eh, není to jenom otázka velikosti drona, to je velice důležitý bod. Evropská eh, legislativa tady využívá studie, které byly po celé roky prováděny a z nich jasně vyplývá, že riziko z dronu eh, nevyplývá jenom z váhy, ale také z energie, kterou vydávají a Eh, z různých takových aspektů, které mohou hodně věcí změnit eh, z hlediska možných škod. Čili je třeba také vzít úvahu míru, eh, komplexity, složitosti a jak to zasahuje do legislativy konkrétního členského státu. To by bylo třeba posuzovat po těch jednotlivých předpisů. V některých členských státech řada věcí se nemusí vůbec měnit. A eh, evropská legislativa v tomto případě jako nařízení je okamžitě přímo aplikovatelné v členských státech. A pokud je o odpovědnost, jsou různé typy rizik a hlavní obava je, prostě identifikovat konkrétní jednu stranu, která je odpovědná eh, poškozeným, spíše než aby se to rozdrobilo, možná třeba eh, defekt eh, od výrobce nebo možná způsob, jakým byl dron ovládá, nebo možná jakým způsobem vůbec se naplánovalo použití toho dronu to všechno může mít vliv na tyto různé aspekty a že to, že dron může někoho poranit nebo může narušit základní práva, jako je právo na soukromí. Ten obraz je opravdu v tomto smyslu velice roztříštěn. A ponechat tak velkou roztříštěnost, to vlastně poškozuje oběti a velice to snižuje šanci poškozených na získání náhrady. Je tady trend v členských státech, aby se stanovila jedna konkrétní strana, která by byla objektivně vzato odpovědná za dron. A aby tady v členských státech byla jistá míra um, homogenity, stejnorodosti. Já myslím, že to řešení je opravdu velmi rozumné. A když se podíváme prostě na ten princip vše na jednom místě, tak vlastně by tady byla ta jedna odpovědná osoba, která pak může eventuálně žalovat některé další, ehm, aby se rozhodně zajistilo, že poškození dostanou náhradu. Eh, jinak eh, nebudou mít ani zájem v náhradu žádat. Děkuji. Děkuji vám a já bych dal teď slovo komisi pro ke stručnému vystoupení. Ano, děkuji. Já jsem Kelam Martínez, jsem zástupce vedoucího v příslušném DG, které odpovídá za směrnici, za odpovědnost za škody. My sdílíme ten názor, že Eh, směrnice do jisté míry je velmi relevantní, když jde o definování eh, faktory odpovědnosti za škody, když eh, dron by měl nějakou vadu. A pak samozřejmě otázka, jak prokázat, že to byl defekt, který způsobil třeba to zranění. Jak vyplývalo zranění někoho právě z toho defektu toho dronu? Eh, zda to bylo, eh, nebyla spíše otázka vhodného ovládání eh, dronu. Takže existence této směrnice, i když je z roku 85, vlastně dává tuto možnost pro náhradu pro oběti. A když jde o budoucnost Eh, této odpovědnosti za škody. To se teď projednává v celé řadě expertních skupin. Asi víte, že jsou tady dvě expertní skupiny, které se specificky dívají na tento odpovědnost za škody a i včetně případů dronů. A je to také součást činnosti, kterou provádí Evropská komise, když eh, Eh, vydá zprávu či určité guidelines eh, na téma odpovědnosti za škody a bezpečnosti nově se objevujících technologií. Máme v úmyslu eh, také uvést, jaké jsou závěry těch probíhajících diskusí. Děkuji. Děkuji, pan Kavada. No, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku, eh, která je na našeho hosta. Jak eh, si představujete tu rovnováhu odpovědnosti? Eh, tak jak jste to navrhl pro výrobce, ano, na tom komise také hodně, myslím, pracuje. A pak otázka pilota či pilotů Eh, protože může tady být pilot, eh, který je trošku příliš odvážný nebo i nebezpečný a způsobí katastrofu. Jak chcete vyvážit tyto dva druhy odpovědnosti eh, vůči případným poškozeným či obětem, například dron, který přesekne elektrický kabel? Já jednu věc vyjasním. Operátor není výrobce. Operátor to je odlišný subjekt. Eh, výrobce dronu samozřejmě je relevantní a může být eh, odpovědný podle směrnice odpovědnosti, ale operátor je někdo jiný. Operátor je ten, kdo eh, například využívá dron pro komerční účely. Legislativa v mnoha členských státech i evropská legislativa, i když to úplně nezachází do takových detailů, definuje právě operátora jako toho prvního odpovědného Eh, subjektu. A eh, čili operátor je odpovědný za všechny škody, které způsobí dron. A pak jsou tady ty, ta pravidla, eh, která by se týkala za odpovědnosti za defekty nebo skryté vady. Je tady celá řada expertů, které se, kteří se zabývají těmito otázkami. Já nevím, že by byly případy eh, odpovědnosti, která by mm, byla v případě Úloha pilota je samozřejmě také velice relevantní. Musíme mít velmi tvrdé požadavky na pilotování dronů. To je důležité, protože chceme zajistit, že piloti opravdu eh, ovládají drony bezpečně. A také musíme zajistit náhrady pro oběti. To v tomto případě. Jestliže bude odpovědný pouze operátor, tak když bude někdo poraněn um, dronem, tak může požadovat odškodnění od toho operátora a pak ten operátor se rozhodne, zda bude on žalovat třeba výrobce nebo uh, toho, kdo je odpovědný za koncepci celého drona a podobně. To by bylo asi řešení, které by bylo nejlepší. Já bych tady viděl právě tyto fáze. Nejdříve primární odpovědnost, kde by tady byla jeden, jeden jasný subjekt, který by byl jasně identifikovatelný, a pak eventuálně další, eh, samozřejmě i požadavky na certifikát pro pilota a podobně. To všechno je také Eh, důležité a chceme zajistit, že piloti jsou opravdu kompetentní a že neohrožují životy jiných lidí. Eh, pravidla odpovědnosti by právě dosáhla něčeho takového, to znamená něčeho lepšího v tomto smyslu. Pilot eh, odpovědný, to je například ve Spojeném království i v České republice. To si nemyslím, že je ta nejlep, to nejlepší řešení. Ale kdo je ten operátor, ten provozovatel nebo operátor. Jestliže dron je například vyroben v Brazílii nebo v Číně eh, a nějaká značka to koupí a dál to prodá. Tak kdo je operátor? To je ta značka, která to prodává, nebo je to ten jednotlivý pilot? Já totiž nevidím jasně tu odpovědnost toho, kdo přímo dron mají v rukou. Může to být vynikající, bezpečný dron a může udělat, eh, způsobit katastrofy, když bude pilot eh, nešikovný. Ano, ano. Eh, takže jistě zkušenost pilota, schopnosti pilota jsou velmi důležité, ale podle mé analýzy já se snažím vžít se do úlohy toho, kdo je poškozen a kdo žádá náhradu. Škody, které utrpělo. Jestliže ten dron je třeba provozován z obchodního hlediska, tak tady může být nějaký podnik, který je provozovatelem a pak je tam jednotlivec, kdo je pilot. A mm, to je podobně jako v letectví. I když třeba ten pilot eh, normálního letadla odpovídá za určitou havárii, tak já přece nebudu žalovat toho pilota, já budu žalovat eh, tu leteckou společnost to je eh, ten odpovědný eh, subjekt. Takže já myslím, že aby eh, byl pilot odpovědný, to by byl jiný postup. Samozřejmě jsou tady určité také odpovědnosti, například kdyby pilot konal v zájmu nějaké zločinecké činnosti. Dále otázka osvědčení, certifikátu, který má pilot a tak dále. Eh, prostě něco, co nutí piloty, aby se chovali odpovědně. Já tady dnes chci říci, že použití eh, takovýchto eh, pravidel ručení mm, za škody, to musí být uděláno tak, aby to bylo v zájmu těch poškozených. Když máme velmi roztříštěný systém, kde mnoho různých stran může být Eh, považováno za odpovědné, pak je to velice těžké, protože ten poškozený neví, jestli má žalovat pilota, má žalovat eh, provozovatele, má žalovat výrobce nebo koho. A nakonec to dopadne tak, že žádnou náhradu vůbec nedostane bude to mnohem lepší, když to eh, budeme definovat tak, že jeden konkrétní subjekt bude považován za toho odpovědného. A právě ten operátor neboli ten provozovatel je asi v nejlepší pozici. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane, za přítomnost i za vaše vysvětlení. My budeme teď muset eh, tuto diskusi ukončit a budeme muset pokročit v našem programu. Ještě jednou děkuji. Děkuji za prezentaci eh, řečník a já vám děkuji za pozvání. A nyní pokračujeme bodem 11. Jsem velmi rád, že dnes mohu přivítat paní Elizabeth Moran-Chartier, kdo, eh, nebo která byla až do konce roku 2018 koordinátorkou Evropského parlamentu pro práva dětí a um, je zde, aby informovala náš výbor o své činnosti a doporučeních v rámci mandátu, eh, kterou měla, který měla od ledna 2017 do konce prosince 2018. Během tohoto období paní Moren Šartě přeměnila úlohu toho, co dříve byl mediátor Evropského parlamentu pro eh, případy mezinárodních únosů dětí ze strany rodiče. Eh, ona eh, probrala celou řadu různých žádostí, které přišly od rodičů z případů přeshraničních únosů dítěte a neúnavně pracovala na téma negativních dopadů, které to má na děti i na rodiny. Je to velice složité téma. Ona také Ehm, vlastně dostala nový mandát eh, jako koordinátor Bera v dubnu 2018 pro koordinovanou akci Evropského parlamentu pro vytvoření eh, kontaktního místa pro dětská práva eh, v rámci parlamentu i vůči vnějšímu světu. My jsme mm, velmi vděční paní Moren Šartě, že tady dnes je a velice se těšíme na eh, vaše doporučení, paní Moren Šartě. A chci ještě říci, že paní Koraca Bild současná koordinátorka eh, dětských práv, která eh, v lednu tohoto roku převzala tento mandát, ta mě informovala, že bohužel nebude moci dnes přijít. Má eh, misi v rámci voleb na Ukrajině, ale zasílá nám své pozdravy. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji, že jste mě dnes mezi vámi přijali, abych vám předložila svou zprávu. E, tak, jak to ostatně musím udělat ve výboru Jury. Dříve než zprávu předložím e, normálním procesu. Je mi velkým potěšením, pane předsedo že eh, mi dáváte čas a dáváte mi slovo, abych vám předložila výsledky své práce. Ano, já jsem byla koordinátorkou Evropského parlamentu pro práva dětí od ledna 2017 do prosince 2018, jak jste sám řekl. A chci poděkovat eh, svým kolegům Mary McGuinness a Anna Koraca Bild. Oběma jim chci poděkovat. Mary McGuinness byla eh, v této funkci přede mnou a paní Koraca Bild eh, tuto funkci přebírá po mně. Je to prostě takový řetězec, který se vytváří. A zpráva, kterou dnes dostáváte, ta je vlastně v návaznosti na zprávu paní Mary McGuinness, která také byla eh, předložena zde i v Biru. Než eh, jsem se já ujala eh, té, tohoto úkolu. Z hlouby srdce chci poděkovat Eh, spolupracovníkům sekretariátu výboru Jury velice upřímně děkuji, protože bez eh, této spolupráce bych nebyla schopná vykonat práci, která mi byla zadána od Byra. Ano, je třeba eh, organizačně zvládat celou toto práci. Bylo to původně práce mediátora, teď je to práce koordinátora. Takže děkuji Vanesu Kojevas a Iran Miguel. E, obě dvě mě velmi pomohly. Využila jsem mnoha jejich zkušeností. Po doporučení, které schválila paní Mary McGuinness, má předchůdkyně, cíl je e, Hlavní směry ehm, práce eh, byly změněny v dubnu roku 2018, aby to odpovídalo právním eh, požadavkům i vývoji práce mediátora. Ehm, to nejsou jen tak eh, zjevené impulzy, ne, je zatím legislativa, která se týká práce mediátora. A naše organizace tomu úplně neodpovídala a byro mě vyzvalo, abych na rady Mary McGuinness se postarala o vývoj této eh, práce. Já vám děkuji, protože s vámi Společně jsme uspořádali velice zajímavé slyšení s velkými odborníky a vy jste sehráli hybnou sílu v tomto vývoji. Takže mandát je prodloužen, aby do toho spadala také ochrana a propagování dětských práv a také eh, otázky přeshraničních únosů dětí s jedním z rodičů. Zpráva, která je předložená, a kterou vám tady předkládám, má několik cílů. Za prvé, eh, přehled toho, co bylo za dva roky vykonáno, co se odehrálo až do konce roku 2018 a také, co mě leží velice na srdci, navrhnout eh, řadu doporučení, já sama jsem také dostala doporučení, aby Eh, došlo k profesionalizaci a trvalému eh, udržení funkce koordinátora. Já tedy navrhuji určitou metodu, čili metodologický přístup a také eh, oblast působnosti. To bude teď pro Anu Marii, která funkci převzala po mně. A možná to bude platit i dále do budoucna. Jak to dnes vypadá s přeshraničními únosy dětí jedním z rodičů? Já bych chtěla říci, co bylo hlavní činností během tohoto mandátu a co je vlastně historickou oblastí. Takové přeshraniční únosy dětí jedním z rodičů stále narůstají v počtu, protože je tady sociologická realita, to, že je stále více rodin mezinárodního typu. A také je to otázka nárůstu počtu rozvodů. Při takovém rozhodu či odluce eh, rodiče z různých zemí možná nenajdou eh, domluvu v rámci péče o děti. Když jeden z rodičů se rozhodne, že své dítě nebo své děti odveze do své země původu nebo ještě někam jinam, i do nějaké úplně jiné země. A to je velice těžké někdy vystopovat, kam ty děti vlastně byly odvezeny. A když je to bez svolení druhého rodiče, tak to je únos dítěte jedním z rodičů. My Tady myslím především na případy dětí, které byly uneseny z Evropy a dostaly se do Jižní Ameriky, do Střední Ameriky, kteří pak eh, se pohybují z jedné země do druhé a my vlastně často ani nevíme, v které zemi právě jsou. Jako koordinátorka Evropského parlamentu během těch dvou let jsem eh, působila na několika úrovních, především u těch rodičů, kteří mě žádali o pomoc. Informovala jsem je, eh, pomáhala jsem jim, eh, směrovala je k odborníkům specializovaným na tyto otázky. Mm, jsou někteří rodiče, kteří mají obrovské psychologické problémy, jsou úplně bezradní, vůbec neví, na koho se obrátit a co dělat prožívají přímo takovou, takové odcizení. Jeden z rodičů jim to dítě odcizil a oni prožívají toto zcizení velmi intenzivně. V tom také je třeba působit. Byla jsem přesvědčená, že takové jednotlivé případy je třeba řešit, ale současně také eh, vidět, co jsou strukturální, stále se opakující eh, problémy a které zeměpisné oblasti jsou velmi náročné, kde by bylo možné působit diplomaticky a politicky. A díky vám, protože to je právě následkem slyšení nebo v důsledku slyšení ve vašem výboru, jsem měla um, také kontakty eh, s meziparlamentními delegacemi Evropského parlamentu a vedla jsem celou řadu dialogů, což eh, nám také umožňuje právě Evropský parlament. Chtěla bych uvést několik čísel, je to uvedeno ve zprávě, ale některé bych obzvlášť chtěla zdůraznit, protože eh, to je vlastně ten velmi typický vývoj za dva roky zvany jsou i s Irén a se Stefaní v mé kanceláři. Bylo 108 případů únosů dítěte eh, v přeshraničních eh, odlukách či rozvodech. 108 případů. Velká většina jsou velmi složité případy únosu. Velmi konfliktní situace to jsou. Eh, často tady řízení probíhají celou řadu let. A nebo skončili eh, rozhodnutím, že dítě se má vrátit do země obvyklého bydliště a takové rozhodnutí nebylo nikdy respektováno nebylo provedeno. Eh, takže vidíte, jsou to velmi početné případy které eh, se perenizují. A ten rodič, který je obětí, ten vůbec nemá většinou kontakt s tím dítětem, eh, je odloučený. A takový rodič se pokusí o všem možné a eh, vyčerpá všechny možnosti. Nakonec jim nemohla pomoci jejich vlastní země a velmi často jsou to rodiče, kteří jsou emočně vyčerpáni a ostatně i finančně vyčerpáni. Obvykle eh, problémy jsou, že nebylo vykonáno rozhodnutí o návratu dítěte, příliš dlouhé trvání soudních řízení, nebo opuštěný rodič prostě nemá vůbec možnost navštěvovat dítě. A vždy. Je to samozřejmě otázka ehm, zajištění ehm, dobré situace pro dítě. V případě 70 případů eh, to bylo ze strany otce, 27 případů ze strany eh, ženy a ve dvou procentech případů to byly eh, prarodiče, kteří Eh, kteří předali tento problém. Čili to je vlastně problém, který postihuje celou rodinu. A dítě také potřebuje celou eh, tu širší rodinu, potřebuje všechny své kořeny pro to, aby se mohlo vyvíjet. Takže to jsou ta čísla která tady vidíme. A potvrzuje to také eh, Hákská konference o soukromém mezinárodním právu a s tím spojené úmluvy úmluva eh, z roku 1980, která se týká občanskoprávních případ, případů eh, únosů dětí a úmluva z roku 96, která se týká povinností rodičů. Takže tedy v 80% případů vlastně dítě unáší žena. Odveze dítě do své země původu nebo do nějaké jiné země. Více než polovina případů únosů nebo případů eh, péče o dítě jsou vlastně uvnitř Evropské unie. Více než eh, většina. To znamená, že je, je tady velký počet těch únosů, který je jaksi rozprostřen celosvětově eh, Každý případ jednotlivě je projednán, proskoumán, věnuje se čas eh, pro jeho prostudování a snaží se, snažíme se najít nejlepší způsob, jak to řešit. To je důvod, proč eh, Spolupracovníci vašeho výboru, pane předsedo, eh, právě mají i vyškolení pro přeshraniční mediaci. A každý případ se projednává nestraně, profesionálně, citlivě a rodiče jsou pak nasměrováni na různé eh, profesní organizace, které jsou uspůsobeny eh, na tyto otázky, nebo na advokáty, nebo na mediátory, nebo na specializované soudce eh, v takových případech, nebo i případně na centrální orgány státu. Ty případy jsou velice složité. Nezapomínejme, že každý případ těchto dětí znamená, že to dítě je připraveno o jednoho z rodičů, je připraveno o prarodiče, o e, svůj vlastní jazyk, o svou kulturu, o své přátele. Je to prostě způsob e, špatného zacházení s dítětem. Proto musíme udělat vše, co je možné na politické úrovni, abychom posílili legální a nelegislativní e, nástroje, jak se dostat z této situace. Proto je několik případů a několik doporučení, které z toho vyplývají. Nejprve prostřednictvím diplomacie posílit přístup k externí a interní diplomatické síti, aby se systematicky řešily ty problémy, jak v členských státech, tak ve třetích zemích. Abych uvedla případ, tak jsem mobilizovala několik meziparlamentních delegací, které měly kontakty například se zeměmi Latinské Ameriky, kde byly určité problémy s komunikací, tedy obzvláště velké. A tím, že se obrátí na evropské poslance nebo na poslance své země, v, ve spolupráci s Hákskou konferencí jsme vlastně využili, eh, revidovali ethics, eh, ethics, kodex chování. To je určitý opakující se model, kde evropští poslanci mohou a měli by se zaangažovat a působit. Druhý bod, pane předsedo, jeho aby vlastně z kanceláře koordinátorky byl ústřední bod pro mezinárodní mediaci, který působí pro propagaci mediace prostřednictvím profesionálních sítí, se kterými jsme navázali skvělé vztahy, ale také by se měla stimulovat spolupráce mezi soudními a administrativními orgány, mezi členskými státy a nečlenskými. To je také velmi efektivní prostředek, který nám pomohl vyřešit některé velmi obtížné případy. Já ne budu hovořit o všech činnostech a opatřeních, které provádí naše kancelář, to je uvedeno v té zprávě, jen bych chtěla zdůraznit konferenci, která se konala v listopadu loňského roku v tomto výboru. Jsem velmi vděčná tam se účastnil panel profesionálů z terénu, kteří skutečně eh, nám poradili a hovořili o případech mediace a zdůrazňovali zásadní roli, kterou vlastně parlament může hrát v podpoře a stimulaci těchto profesionálních sítí, které odvádějí i s rodiči tedy skutečně skvělou práci. Ještě jednou bych chtěla zdůraznit obrovský význam mediace při řešení rodinných sporů mediace a apelují na naše instituci, aby dělala všechno, co může v příštím volebním období, aby se propagovala, podporovala tato, tento alternativní přístup k justici. Co se týká spolupráce mezi členskými státy, Pyro je zapojen do Evropské justiční sítě, která, kde se pravidelně scházejí ústřední orgány členských států. To je velice důležité a systematicky pracuje na uplatňování nařízení Brusel 2a, takže je zde mnoho příležitostí. Pak co se týká práv dětí, to je součástí rozšířeného mandátu. Je tam uvedeno, že koordinátorka je takovou spojo, takovým spojovacím článkem, jak v rámci parlamentu, tak pro externí vztahy mělo by to být známe a uznáváno jako velký pokrok, protože ukazuje, že Evropský parlament skutečně bere velmi seriózně práva dětí a konkrétně se zapojuje do ochrany a šíření dodržování práv. Takže od dubna 2018 od rozhodnutí předsednictva jsme pracovali na vypracování metodologie, která vychází z osvědčených postupů a tedy musíme rozvíjet síť v rámci parlamentních výborů ve spolupráci s evropskými institucemi a dalšími. A myslím si, že tedy koordinátorka by měla být takovým ústředním bodem pro všechny informace o těch záležitostech, které ovlivňují práva dětí. Vidíte tedy, že to je opravdu velice důležité téma, u kterého parlament musí být nejen kontaktním místem, ale tím ústředním místem a musí být jako takový identifikován, kde je také vhodné, aby všichni poslanci se aktivizovali. Nesmí to být vyhrazeno pouze několika, ale každý v rámci meziparlamentních výborů, každý z nás se musíme aktivizovat, abychom byli ve službách a napomáhali řešení těchto problémů. Také bych byla ráda, kdyby koordinátorka byla tedy tím kontaktní, tou kontaktní osobou nebo kontaktním místem a vstupem parlamentu pro instituce a mezinárodní organizace, pro občanskou společnost. Kontakty již byly navázány v, za ty dva roky práce s koordinátorkou výboru pro práva dětí, s UNICEFem a dalšími nevládními organizacemi a samozřejmě by se měly nadále rozšiřovat, rozšiřovat sítě, kontakty a působit tak, aby skutečně každý se napomáhal řešení těchto problémů. To také umožní Evropskému parlamentu, aby byl viditelný, viditelným aktérem, aktivnějším a efektivnějším v oblasti dětských práv vůči občanské společnosti a našim spoluobčanům. Blížíme se k evropským volbám a to je také jeden z aspektů, kterou, role, kterou by Evropský parlament měl hrát vůči našim občanům. Děkuji vám za vaši pozornost, je to nesmírně obtížný úkol, protože musíme zde spojovat jak individuální, tak kolektivní záležitosti, odborníky u těchto velmi choulostivých, citlivých záležitostí. A opravdu bych, pane předsedo, velmi ráda poděkovala výboru Jury, vašemu sekretariátu za všechnu práci, kterou jste odváděli po tyto dva roky, kdy plním tuto funkci. Nyní tedy podle toho, co mi řeknete, tak ta potom budu prezentovat tuto zprávu předsednictvu na příští schůzi. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Nyní je čas na případné otázky, na diskusy. Rád bych zdůraznil, že jsme pozvali také členy výboru FAM, DRUA, LIBE a PETY, kteří se účastní této, tohoto bodu. Takže máte nějaké otázky, připomínky, chcete se vyjádřit? Nevypadá to, že tak, takže vám děkuji, paní Moran Chartier, za všechnu tu práci, kterou věnujete, odvádíte eh, při pomoci podpoře rodin v těchto velmi obtížných situacích a také, že jste tedy pomohla připravit mandát eh, stávající koordinátorky. Toto je velmi důležitá funkce pro naši instituci a jsem přesvědčen, že vaše že váš odkaz tedy bude velmi důležitý. Výbor Jury je zavázán, že bude pokračovat v těsné spolupráci se stávající koordinátorkou a že se bude i v příštím volebním období snažit propagovat a podporovat důležitost dětských práv, takže rád bych tedy podpořil no, toto doporučení, tuto zpráci. Takže ještě jednou vám děkuji, paní Moran Šartie, že jste mezi nás přišla. So dear colleagues, we continue by... Tak kolegové, budeme pokračovat hlasováním. První hlasování se týká zprávy pana Lebretona. Pravidlo Takže zde máme, eh, eh, máme tady ten postup s kontrolou, zahajuji hlasování. Close the vote. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A bylo to schváleno jednomyslně tento právní základ podle článku 39. Takže děkuji panu Lebertonovi na další hlasování. Je zpráva paní Regner. Přeshraniční přeměny, fůze či rozdělení vysplývající z meziinstitucionálního jednání. Pane Klajme, vy chcete něco říct? Já se omlouvám, já jen čekám na to, až mi bude donesena eh, hlasovací karta, takže zatím budu hlasovat eh, zvednutím ruky, než tomu, k tomu dojde. Děkuji. Děkuji, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo to počítáme pana Karima, 12, 13 hlasů ke dvěma. Takže blahopřeji paní Regner a další. Máme bod 14, to je zpráva paní Virginie Rozier opatření Unie po jejím přistoupení k ženevskému aktu, Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, což vyplývá z meziinstitucionálního jednání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato jednomyslně blahopřeji paní Rozier. A dále máme zprávu také paní Rozier. Týka, je to návrh zprávy. Hm, omlouvá se předseda. Návrh doporučení o přistoupení Evropské unie k ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase jednomyslně a blahopřeji paní Rozier. A poslední hlasování, to je moje zpráva ohledně petice číslo 1006 lomeno 2018, kterou předložila Barbora Strnadová a zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zase znovu byla tato petice schválena jednomyslně, nebo tato mm, zpráva. Takže, kolegové, tím jsme téměř vyčerpali náš dnešní pořad jednání. Ale to bylo poslední téma na, pro nezávislou schůzi našeho výboru. Nicméně budeme mít samo, spoleno, společnou schůzi s výborem LIBE v Bruselu zítra zítra, 2. dubna, a potom další společnou schůzi s výborem KONT, to bude 15. dubna v pondělí ve Štrasburku. Takže prosím, zapište si tato data, zaznamenejte si to. Jako pokračování této schůze se sejdeme v 18 hodin ve třetím poschodí budovy Altiero Spinelli. protože to byla poslední samostatná schůze našeho výboru v tomto volebním období, tak bych vám velmi rád poděkoval za vaši trpělivost s mým předsedáním tomuto výboru. Rád bych poděkoval sekretariátu za pomoc cenu, bez které bych nebyl schopen předsedat tomuto výboru. Děkuje pan předseda také tlumočníkům za práci. Myslím si, že práce tohoto výboru byla velmi úspěšná v průběhu tohoto legislativního období a doufám, že tuto společnou práci završíme tím setkáním v 18 hodin. Ještě paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Jak jste už právě řekl, je to naše poslední samostatná schůze jakožto výboru Jury. Dnes při této příležitosti bych chtěla vám, jakožto předsedovi velice srdečně poděkovat za velmi dobrou spolupráci. Také všem kolegyním a kolegům bych chtěla poděkovat samozřejmě zaměstnancům, frakcí, ale sekretariátu výboru, který opravdu odváděl skvělou práci. Byla zde velká pracovní zátěž během tohoto volebního období. Chtěla bych říci, že mě to vždy dělalo velkou radost. Jsem ráda, že jsem byla členkou tohoto výboru. Zda znovu přijdu, to zatím není jisté, nicméně přeji všem, kteří znovu budou tady v dalším volebním období, aby pokračovali v této dobré a plodné spolupráci. Děkuji. So, at... Takže v 18 hodin. Děkuji vám.